schválená, eh, pokud eh, se nikdo nevysloví proti. Eh, tyto texty naleznete na stránce přímého zasedání. Pan Aleksandr Mirsky předložil žádost o obranu své parlamentní imunity a dle článku 7 odstavec 1 je tato žádost předána